Präsident! Děkuji. Dobrý den, vážené dámy a vážení pánové. Prosím, usaďte se. 19.1.2012 tato zasedání, které jsme tehdy přerušili, nyní opět zahajuji. Protokol zasedání 19. ledna 2012 a přijaté texty jsou k dispozici. Má někdo nějaký námitky proti tomuto zápisu? Tomu tak není. A tímto způsobem je tedy zápis schválen. Dostáváme se k sdělení. Dva poslanci oznámili, že odcházejí z Evropského parlamentu. Je to paní Diana Wallis, která od 2012 se vzdává svého úřadu. Já bych chtěl nyní poděkovat paní Volis za velice dlouhodobou konstruktivní spolupráci a práci v rámci Evropského parlamentu. A stejně tak pan Pronisaste Rosa sdělil, že s účinkem od 2. 2. 2012 skládá svůj mandát v Evropském parlamentu. A to též platí i pro kolegu De Rosa. Já doufám, že on nás jistě uctí svou přítomností, že mu budu moci poděkovat osobně. Parlament to vyjede, na, bere na vědomí a podle článku 4 paragrafu z eh, jednacího řádu oznamuji, že tato křesla jsou volná a že se uvolní v ta data, která jsem právě oznámil. Pan Bira Itele mi sdělil, že byl jmenován členem Evropského účetního dvora. Já to tady bědu na vědomí a podle článků 4 odstavec 1 a 4 jednacího dádu chci tedy říci, že od 1. 3. 2012 je jeho místo volné. A dále chci říci, že máme celou řadu mandátů podle článku 3 odstavce 3 a 4 jednacího řádu. My jsme ověřili eh, tato jmenování a chci říci, že tyto lidé jsou tedy platní. Anders Totovkus. McIntyre, Malinov, Nilsson, Vilela, Zardusky, Zidu i Alabacht, Trematera Weidenholzer, Bratkovský, Koši, Roata, Stadler, Kukovic, Van der Stoop, Miranda, Omarie, Correa Zamora, Naranjo Escobar und Zuber je někdo proti? Tímto způsobem je tedy potvrzena platnost jejich mandátů od frakce EPP, dále od frakce SAD, od frakce EKR a od frakce GUE NGL. Jsem obdržel žádost o jmenování do výboru a delegací parlamentu. Seznam těchto jmenování bude zveřejněn v zápisu z tohoto zasedání. Pokud do doby schválení zásobu nikdo nevznese námitku, budou tato jmenování považována za schválená. Právní výbor předložil e, tuto opravu k textu, který schválil parlament. Je to oprava k nařízení 596 roku 2009. Je to nařízení Evropského parlamentu a rady, které se týká přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 a postupu s kontrolou. Je to čtvrtá část. Nyní máme dlouhý seznam čísel, dokument Rady, komise a tak dále. To tady nebudu předčítat. Můžete si to prohlédnout na webových stránkách, hmm. na Sales on Direct, tedy parlament přímém přenosu. A nyní se dostáváme k pracovnímu plánu. Eh, finální návrh eh, pořadu jednání, na kterém jsme se dohodli na konferenci předsedů, máte k dispozici. Přeje si někdo vystoupit ke konečnému návrhu pořadu jednání? Nyní ne, takže přejdu k tomuto návrhu. Jednak rozprava, která se bude týkat eh, závěru neformálního zasedání Evropské rady z 13. ledna 2012, se bude nyní konat od 15.10 do 16.40. Otázka do místo předsední komise paní Ešnové se potom bude konat od 16.40 do 17.40. Další rozpravy se budou konat od 17.40. Rozprava, která se týká zprávy pana Iturgais Angola, která se týká uplatňování směrnice o nakládání s odpady, se odročuje na čtvrtek. Nyní čtvrtek. Otázky k ústnímu odpovězení a týká se to provádění stability bondu stability. Opět toto odročujeme a bude to nahrazeno zprávou pana Itaitasa Angula. Dále přejdeme ke krátkému představení zprávy paní Regnerové, které se týká přeshraničnímu převádění sídel společností. A dále zpráva, která, se, která byla předložena výborem ENVY, eh, bude přímo zahrnuta do hlasování. Někdo proti? Já vidím, že jsou všichni pro. Takže jsme se na tom takto dohodli a pracovní prán je tímto způsobem takto přijat. A nyní se dostáváme k prohlášení Evropské Rady a komise, které se týkají závěrů neformálního zasedání Evropské rady z 30. ledna 2012. Nyní zde vydám předsedu Evropské rady pana Van Rompoje a předsedu Evropské komise pana Barosa. Ještě jednou vás tady velice vítám a slovo uděluji panu předsedovi Van Rampojovi. Pane předsedo, milí kolegové, v průběhu právě uplynulých dvou let museli evropští vůdcové přijmout obtížná a někdy velmi bolestivá opatření pro stabilizaci eura. Byť to bylo nutné a